a přispěje k posílení meziparlamentní spolupráce a také eh, k lepšímu zajištění demokratické parlamentní kontroly v rámci EU a EFTA. Eh, děkuji, vážení kolegové. A nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, respektive řečnici paní van Bremt, minuta půl. Děkuji, paní předsedo. Když člověk slyší dnešní debatu, tak si všimne jedné věci a sice to velké významné téma otázka hospodářského řízení, economic governance. Zdá se, že zde panuje soulad, ale přitom jsou různé interpretace. Když se podíváte, jak to interpretuje rada, vidíme to i v závěrech rady, tak je to jednostrané zaměření se na to, o čem se rada domnívá, že je důležité, a sice šetřit, šetřit a ještě jednou šetřit. Zdá se to být téměř jakási ideologie, která je povýšená na ekonomický princip. Když hodně ušetříme, tak vše dobře dopadne. Ale takto my nevidíme ekonomické řízení. Vidíme to naopak. Potřebujeme něco jiného. A neříká to nejenom naše frakce, říkají to také ekonomé, například Financial Economical Times, ze včerejška, což nejsou úplně socialistické propagandistické noviny, které píší, když pouze šetříte, tak podkopáte slabší ekonomiky a to vede k tomu, že bude čím dál tím těžší splácet dluhy. Co tedy je zapotřebí, je také investování. Pěkným příkladem co je zapotřebí, je zvýšení zaměstnanosti. Potom je možné splácet dluhy ve všech členských státech, ale pak zde musí být odvaha investovat do vzdělávání a investovat do souladu rodinného a pracovního života. A když se podíváte do různých členských států, tak tam právě se seškrtávají tyto investice a my potřebujeme vize v ekonomické politice. A potom Eh, můžeme dodržovat pakt stability a podívat se na to, jak to nejlépe dělat. A myslím si, že to je největší rozdíl v pohledu na economic governance ze strany naší a ze strany rady. Děkuji a nyní pan Rangel, rovněž minuta a půl. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo rady, pane předsedo komise. Chtěl bych poukázat na to, že postoj EPP je zcela jednoznačný a sice takovýto. E, vyřešení této závažné krize, e, která e, prochází Evropou, je možné pouze společným řízením a společnou pracovní metodou. Potřebujeme více komunitárních metod, potřebujeme ekonomickou vládu, potřebujeme vlastní nástroje eh, pro společnou měnu eh, v eurozóně. Pouze pak hm, překonáme tuto krizi. Ovšem to také znamená, aby každý orgán, rada, komise i parlament, stáli za svou odpovědností eh, vůči eh, evropským občanům a právě eh, zástupci občanů v Evropském parlamentu jsou připraveni k těsné spolupráci, k posílení ekonomických metod a zavedení ekonomické vlády tak, aby potřebná měna byla podložena odpovídajícími eh, podmínkami. Eh, a toto samozřejmě platí i pro předsedy komise a rady. Na eh, Oni totiž nejsou ani na straně regionu, ani na straně parlamentu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 že permanentní krizový mechanismus je něco pozitivního, ale chybí nám strategické plánování. To by mělo zahrnout i hospodářskou unii a hospodářskou vládu. Evropská unie vznikla na základě tehdy silných vlád. Hospodářská hospodářskou krizi by bylo možné překonat, ale my máme slabé vlády, které nechtějí žádné automatická pravidla, nechtějí žádná opatření společenství a činí příslušná politická opatření ve prospěch našich občanů. Evropa 50 let zaručovala prosperitu a nyní jsme povinni o ní usilovat i nadále zachovat prosperitu občanů. Musíme se postarat o to, aby opět nastal růst ovšem růst době, kdy se celosvětově mění vše a kdo a co je vlastně Evropa. Je to území bez velkého průmyslu, bez malých a středních podniků, bez odpovídajícího exportu. My potřebujeme silnější Evropu a ne nějaký mezistátní orgán. A je naprosto zjevné, že některé státy nedodržovaly pakt stability. Pán Reinfeldt o tom hovořil v prosinci. Pouze jedna jediná země skutečně plnila pakt stability. Všechny ostatní země nedodržely své sliby. A to znamená, že my všichni společně musíme podpořit ty země, které momentálně prodělávají krizi. Kde je síla těch silných zemí záleží v tom, že, mohli, že dokázali zapojit malé země do paktu stability, protože náklady, kdyby Evropa nebyla, by byly příliš vysoké. Děkuji a nyní má slovo pan Kelam, minuta a půl. Děkuji. Vážený pán, pánové předsedové, kolegové, klíč k překonání ekonomické krize spočívá v přijetí závazných závěrů, protože toto je především krize důvěry a odpovědnosti. Důvěra je založena na rozumné rovnováze příjmů a výdajů. Během více než 20 let většina Evropy eh, si eh, uvykla eh, žít na E, na úkor e, e, budoucnosti, na úkor budoucích generací, jejíž počet klesá za druhé. Nástroje obchodu byly užívány velmi liberálně. Je snažší takto postupovat a proto abychom prosadili princip fiskální kázně a obnovili politiku vyrovnaného rozpočtu, to bude vlastně zkouška evropské věrohodnosti. Za třetí, je zde potřeba po zavedení mechanismu e, kontrol. E, mohu pouze uvítat e, závěry Rady o evropské ekonomické vládě, aktivaci dluhových kritérií a možnost časného Eh, intervenčního mechanismu, ale co eh, potřebujeme nejvíce, a tady podporuji závěry mého kolegy Ferhovštata, je skutečná ekonomická vláda a skutečné automatické sankce, sankce, které skutečně zaberou. Těšíme se na rámcové návrhy komise o budoucích krizových mechanismech příštím měsíci. Děkuji vám. Děkuji i já vám, pane Kelame, a nyní můžeme přistoupit k postupu Catch the Eye. První má slovo madame Basescu. Eu aș dori să salut adoptarea noului pachet de măsuri referit... Nejprve dovolte, abych přivítala přijetí nového balíčku opatření Eh, směrem k posilování rozpočtové disciplíny a ekonomickému dohledu. Mám za to, že tato opatření jsou nezbytná vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují velké rozdíly, pokud jde o dodržování rozpočtové fiskální politiky. A důsledkem je, že ekonomická krize Eh, v různých zemích vzbudila velké obavy, včetně Rumunska. Mám za to, že nejvýznamnější pokrok je právě mít nový makroekonomický rámec dohledu, tak abychom mohli detekovat rizika a nerovnováhy. Zpráva o ekonomickém řízení pracovní skupiny pod vedením pana Van Rompoje eh, představuje významný krok vpřed. Její aplikace tedy bude novým rámcem pro zvládání krizí. Stejně tak bych chtěla zmínit, do jaké míry je třeba mít i nařízení o e, souladu e, národních rozpočtů, které musí respektovat fiskální standardy EU. Žádný členský stát do budoucna si nemůže dovolit nerespektovat tato kritéria. Děkuji. A soron következő magyar elnökség számára óriá... Děkuji. Maďarské předsednictví Evropské unii bude pro nás velkou výzvou, protože tady půjde o změnu Lisabonské smlouvy, pokud jde o ekonomickou vládu. Nové členské státy mimo eurozónu jsou šokovány tím, jak zde panuje hrozba zhroucení eurozóny a je nutno zdůraznit, že ještě tady je co dohánět a tento proces dohánění eh, je odvislý od toho, do jaké jaké míry budeme solidární. Eh, eh, my eh, máme starosti a jsme také znepokojení vůči situaci Řecka, Jirska, Portugalska. Zda se eurozóna zhroutí, to je otázka. Evropská rada je sice trošku opožděná, ale přijala dobré rozhodnutí a mohlo by to být novou fází v evropských dějinách. Pokud zavedeme ekonomickou vládu, bude to důležité a dobře, ale jsou zde i mnohé pasti a komplikace, ta cesta nebude snadná, ale maďarské předsednictví EU učiní vše, aby tento proces urychlilo. Děkuji vám. Madame Figueiredo. A maior greve geral dos últimos 20 anos. Esta luta segue-se a outras igualmente muito importantes. Em... Dnes se v Portugalsku odehrává největší generální stávka posledních 20 let, která navazuje na stávky v Řecku a ve Francii. A jak reagují ti, kdo za to mají hlavní zodpovědnost v radě a v komisi, jak reagují na tyto protesty proti ne- antisociální politice. Oni na této antisociální politice trvají, která vedla k těmto protestům, nemění svůj názor ale zranitelnost eura je dána právě touto politikou liberalizace kapitálových trhů, finančních spekulací bez hranic eh, docházelo pouze k nominální konvergenci v rámci paktu stability, zatímco reálné divergence té reálné ekonomiky se ještě zvýšily. A chudoba a nezaměstnanost Eh, dosáhly nepřijatelné míry. Ještě se to vyhrocuje. Jak dlouho ještě budete držet tento kurz? Kdy se konečně rozejdete s touto politikou, která čím dál tím více sází na produkci, měli bychom zvýšit počet zaměstnanosti. Vážený pan komisár, vážený pan predseda eh, rady, Vážený pane eh, komisaři, pane mm, předsedo, jednání eh, Evropské rady mm, probíhalo v komplikované situace. Eh, všechny země koordinují svou ekonomickou politiku, aby se dopracovali k hospodářskému růstu. Řecko, Irsko, Portugalsko stojí před rizikem platební neschopnosti. Proto nám musí být jasné, že v takovéto situaci se předsedům vlád velmi stěží přijímají rozhodnutí, která by se vzdávala své schopnosti modelovat kontrolovat a regulovat eh, hospodářské řízení svých států a odevzdávají některé kompetence ekonomického řízení na úroveň evropských institucí. Proto musíme velmi citlivě diskutovat o společných představách, jak vyvést co nejbezpečněji Evropu ze složité situace a neměli bychom podceňovat eh, snahu jednotlivých představitelů vlád, aby problémy svých zemí řešili i v rámci svých schopností a kompetencí, tak aby se nedostali do kolize ze zájmy Evropy. Děkuji za pozornost. Nyní má slovo pan Bronz. Evropská rada opakovala známý slogan. Je třeba se vyhnout protekcionismu a e, i těch konkurenčních výhod. A e, zde e, evropské země, ale kvůli, glo, kvůli globalizaci se staly obětí eh, takových mocností, jako je Čína, protože nejsme schopni s těmi konkurovat, protože porušují patenty, práva duševního vlastnictví, využívají otrovskářské práce a eh, evropská země jednotlivě eh, nebo kolektivně, já bych dal přednost jednotlivému jednání, musí bojovat proti nekalé soutěži. Směné kurzy ale by neměly být uměle nízké kvůli konkurenční výhodě, ale ani by neměly být uměle vysoké eh, protože to by byla kolektivní nevýhoda pro země eurozóny. Pokud eh, i měny, eh, by, protože potom by bylo možné, že měna ztratí na hodnotě. Děkuji a nyní pan Ody. Pane předsedo, pane předsedo Evropské rady, pane předsedo komise, já eh, bych chtěl zmínit problém veřejných výdajů vzhledem k tomu, jak eh, je veliký náš kontinent. Já myslím, že vzhledem k těm velkým problémům, které máme, možná s našimi přáteli z národních parlamentů bychom mohli zahájit velkou diskuzi o komunitarizaci veřejných výdajů. Takový příklad eh, Alena Lamasura, 27 eh, armád, žádný nepřítel, 27 finančních zpráv a 27 programů výzkumu bez koordinace, potom energetické sítě, dopravní sítě a tak dále. Já navrhuji takovou myšlenku. Možná bychom měli si zadat eh, eh, nezávislý audit o veřejných výdajích na úrovni eh, evropské, národní a regionální a ten audit potom by byl základem pro velkou diskuzi i s národními parlamenty tak a, a měl by být i potom předložen k těm Evropskému tedy účetnímu dvoru a Národním kontrolním úřadům. Děkuji. Flašíková, Beník Benova. Ďakujem veľmi pěkně, pan předsedající, pan předsedající, kolegyně a kolegovia. Evropské rady. Stretnutí... Paní předsedové, zasedání Evropské rady se neslo v tom, jak se lídři Evropy vypořádají s problémy, které předně postavila hospodářská recese. Jak už jsem opakovaně naznačila, nestačí se zaměřit pouze na rozpočty. Strukturální nerovnováha, které prohlubují krizi, to nejsou jenom dluhy. Pokud přijmeme mechanismus, který nezvládne postihnout ty ostatní mechanismy, musíme pochybovat o jeho úspěšnosti. Potom se hovořilo o výpadcích, eh, které jsou způsobené důchodovou reformou, zase mají počítat do deficitu. Hovoříme o systematičnosti pravidel a také řešíme vyníky. Pokud by důchodové reformy byly tak nevyhnutelné, jak se prezentují, tak jistě bychom našli jiné příklady prospěšných programů. Kdo potom posoudí, co je důležité, co méně a proč? Jsem přesvědčená o tom, že o systémových řešeních když o nich hovoříme, tak nemůžeme zde současně otevírat s tím i diskuzi o vinicích. Děkuji. I give the floor to Mr. Buff. A nyní, má slovo pan Baften. Děkuji, pane předsedo. Pár poznámek k tomu, co řekl pan předseda Van Rompuy a předseda Barroso dnes ráno. Zdálo by se, že eh, jaksi eh, oba popírají ten fakt, že eh, Evropa je v krizi na kraji, na, na hraně propasti. A prosím, probuďte se. Lidé to sledují a sledují to ze svých domovů a Mm, to je největší krize, kterou jsme kdy tady měli a je to vážné, to vám chci říci. A chtěl bych se zeptat, požádat eh, pana Barosa a fan Rompoje, aby nám řekli, Jaký je váš plán B? Poněvadž vy nějaký plán B musíte mít, jinak eh, to všechno se rozpadne. Já si myslím, že to je největší krize, kterou jsme měli. Členské státy tím trpí mm, všechny. Vy to dlužíte lidem, abyste měli takový krizový plán B. Tak prosím, řekněte, jaký. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Kalpelč minutu. Děkuji předsedové. Jsem velice ráda, že jste viděli, že je důležitá důchodová reforma, ale co se týče paktu stability a růstu, zde si země nejsou rovné. Maďarsko se stalo obětí diskriminace a náklady důchodové reformy jsou velice vysoké a je důležité, abyste to zohlednili. Domnívám se, že když nechcete diskriminovat země, kde je daná volba, tak co se týče důchodových příspěvků, to by se mělo započítávat i do deficitu. Je to důležité, je to dobrá zpráva, že na zasedání rady v prosinci učiníte dobrá rozhodnutí a prosím, abyste nevypichovali tu diskriminaci. Je to důležité, abychom daný proces uspíšili, tak, aby každý obdržel dobrou zprávu. Papadopoulou. Paní Papadopoulou. Pane předsedo, Řecko, Irsko, Portugalsko, Španělsko trpí pod čím dál tím horší hospodářskou situací patrně nikdo nepřežije tuto hospodářskou krizi bez úhony. Potřebujeme solidaritu, společné vize, podporu a koordinované společné akce, strukturální změny eh, v jednotlivých členských státech, ale i v Evropské unii jako takové. Více zaměstnosti, více růstu, mm, vytváření, rychlejší vytváření pracovních míst společnou strategií. Mm, řečnice je mm, žádána, aby eh, mluvila pomalej. Omlouvám se. Eh, potřebujeme také sanaci ekonomické vlády, více transparentnosti v ekonomickém řízení, potřebujeme jednoznačné statistiky, potřebujeme stabilní eh, systém eh, a mechanismus mm, zvládání kriz a větší podporu pro občany. Krize se týká všech, nejenom jednotlivých zemí, těch, které jsou nejpostiženější a proto potřebujeme solidaritu a koordinaci. Děkuji a nyní má slovo pan Madl. Lennar. Děkuji, pane předsedo. Eurozóna se momentálně hroutí a pan Barroso musí toto zroucení doprovázet. Leta se miliardy dávaly zemím jako je Španělsko, Irsko, Portugalsko a Řecko. Jejich slabší ekonomiky ale nemohou konkurovat silným ekonomikám, jako má Německo ani Zemsko. Je to dáno neakceptabilním postupem socialistů. Třetina řeků jsou úředníci, tsunami nezápadních imigrantů do Evropy, to také každou zemi stálo eh, miliardy a tyto imigranti nyní sedí bez práce doma. Je to všechno či, dopad práce socialistů. Španělsko loni legalizovalo milion eh, imigrantů a nyní jsou bez práce a v těmto zemím musíme nabízet miliardové eh, obnosy, ale je to jenom krátkodobé řešení. Musíme si položit otázku, zda jsme ochotní vůbec těmi miliardami daňových poplatníků podporovat slabé země. A odpověď zní ne. Pane Barzo, já se chci zeptat, zda zavedení vlastní mění znovu například v Irsku nebo v Řecku by nebylo dlouhodobým řešením těchto problémů a probíráte to seriózně s těmito zeměmi. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Uh, jako irský poslanec, eh, tak eh, jsem si eh, vyslechl všechny řečníky, kteří hovořili o Irsku kvůli ekonomické situaci, a před pár lety jste říkali, že jsme ekonomický zázrak Unie, ale Nyní Irsko je odhodláno to opět napravit a určitě většina lidí vítá podporu od našich eh, evropských přátel. Je třeba se ponaučit určité věci. Pan mm, Faráš řekl, že to je kvůli eh, hlouposti a chamtivosti irských politiků eh, mm, a že ti to způsobili. Ale je třeba se ponaučit. Důležité je, aby ta architektura dohledu již začala fungovat od ledna, tak aby ty zátěžové testy a podobně stačily právě proto, abychom mohli detekovat, co se děje a případně, abychom to mohli napravit. Děkuji, pane Kelly. A další řečník, pan Balsitis. Gerbiami komisijos ir tarybos vadovai, Pane zástupče rady, pane předsedo komise, dnes eh, začínáme hovořit o velice důležitých tématech, tedy o budoucím hospodářském řízení. A já myslím, že velice záhy také budeme diskutovat eh, o mm, systému společného zdanění. Vidíme, jaký eh, má dopad Mm, silnější euro na naši ekonomiku. Před šesti měsíci byly provedeny zátěžové mm, testy bank a ty výsledky teď vidíme, že jsou zklamáním, protože nemáme spolehlivé údaje a nemůžeme tedy řešit takovéto komplikované situace. Já bych tedy rád, aby do budoucna Evropská komise byla aktivnější při předkládání legislativních návrhů, protože budeme potřebovat větší úsilí, více se zmobilizovat, ale i větší eh, eh, pochopit, pochopení pro finanční kontroly. Ber. Prosím. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod predsednik predsednik Pane předsedo, děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise. Eh, stručně bych se chtěl také zúčastnit této debaty myslím, že je zjevné, kdo je vynikem této krize. Je to část bankovního sektoru, který vstupoval do nekrytých obchodů, pouštěl se do e, rizik a také vlády e, povzbuzovaly velké výdaje. A mm, můžeme tady rozlišovat e, dvě skupiny ty, kteří volají po největší možné solidaritě, po pomoci a pak druhá část poslanců apeluje na vyšší odpovědnost i v době, kdy hledáme východisko z krize. Nebylo by ale správné, kdyby um, původci krize se neúčastnili e, na řešení bylo by správné, aby ti daňoví poplatníci. Pan předseda přerušuje řečníka. Děkuji. A nyní má slovo pan Petr Luhan. Prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez că raportul referitor la guvernarea economică reprezintă un nou punct de plecare. Děkuji, pane předsedo nyní vlastně to, co vytváříme, to je úplně nový krok pro eh, vytvoření života schopného eh, systému. Je zde doporučení mít eh, efektivnější, silnější hospodářské řízení. Máme zde doporučení vytvořit na národní úrovni státní orgány, které budou poskytovat hodnocení, mm, které budou plánovat fiskální politiku. To je základ pro to, abychom měli transparentní systém v EU. Já eh, jsem rád, že zde každý členský stát bude mít možnost jasně vysvětlovat eh, základy takové analýzy pro každé fiskální opatření, které bude eh, předkládat, bude, mít, bude muset mít tu analýzu. Potřebujeme mít přístup založený na důvěře a na vzájemnosti. Musíme mít specifická Eh, specifická opatření k transparentnímu, spolehlivému hospodářskému řízení a eh, měli bychom diskutovat o všech opatřeních přijímaných členskými státy, které mohou mít dopad na EU. Ještě máme dva řečníky a poté dám slovo panu předsedovi Barosovi, paní Ferreira, první řečník. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mi dáváte ještě jednou možnost vystoupit. Já jsem se ale v podstatě hlásila eh, k onomu pravidlu, kterého se zmínil pan eh, Rangel. Mám zpětný dotaz na pana Rangela, ale vy jste mi nyní eh, udělil slovo v jiné věci. Přesto bych se ho chtěla zeptat. Podle vašeho názoru, jak jaký rozdíl přesně vidíte mezi zprávou státní zadluženosti, e, návrhem Merklové a návrhem komise. A pak byste nám snad mohl také říci, proč první návrh komise, který byl evropštější ve vztahu ke zprávě státního dluhu nebo státních dluhů, byl vlastně e, odsunut stranou bez rozpravy. Možná, že protože e, neladí s německými zájmy. Děkuji. Pane Ranžo, chtěl byste odpovědět? Ano, velmi stručně. Vůbec nejsou pochyby o tom, že v rámci evropské integrace musíme neustále kultivovat dialog mezi evropskými orgány a komise se vždy zasazovala o komunitární metodu a o prohlubování integrace. Jsou zde někteří poslanci, kteří spíše prosazují národní politické zájmy v Evropském parlamentu a to platí také pro paní Ferreru. Děkuji. A nyní závěrem má slovo v tomto kole pan Fejon. Pane předsedo, Evropská unie eh, se ocitá ve chvíli velkých zásadních reform. Musíme reagovat na krizi, Eh, musíme obhájit a uhájit společnou jednotnou měnu a potřebujeme pravidla, která budou závazná pro všechny členské státy. Evropský parlament již zaujal stanovisko v této věci, to znamená vzhledem k ekonomické vlády a zasazuje se o těsnější spolupráci 27 eh, členských států a o více růstu. My jsme pro přísné uplatňování paktu růstu a stability a pro solidaritu mezi členskými státy. Jsme Tudíž tou nejdůležitější institucí, eh, jež také eh, navrhuje zřízení fondu mm, eh, k společnému zpravování dluhu státu. Chceme společně pracovat s komisí a jejím předsedou a doufejme také s radou. Nyní již existuje šest zpráv k této tematice a my k tomu rozhodně zaujmeme pozici. Děkuji. Kolegové, teď, eh, abychom mohli shrnout diskuzi a odpovědi na otázky, tak dám slovo panu Barosovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já zareaguji na dvě konkrétní otázky a poté přednesu pár obecných poznámek. Za prvé, jedna otázka od pana Šulce. Důležitá otázka o těch irských zátěžových testech. K tomu řeknu toto. Společná metodika zátěžových testů byla dohodnuta na evropské úrovni a mm, byla velice rigorózní. Pracovala s různými scénáři, ale ta implementace těch testů, ta mm, poroběhla na, eh, pod eh, kontrolou těch národních orgánů dohledu a byla sice jenom koordinována na evropské úrovni, ale vůbec k tomu Evropa není kompetentní. To chci zdůraznit. Až do posud Evropská unie jako taková eh, nemá takovouto kompetenci či úkol, což se změní eh, v lednu příštího roku. Budeme mít novou architekturu finanční regulace a finančního dohledu a eh, na základě návrhu komise, se kterými souhlasí Rada i parlament. Máme zde ty eh, tři eh, dohledy eh, nad tedy bankami, finančními trhy a pojišťovnictvím a máme i tu Evropskou radu pro systémová rizika, která má zajišťovat stabilitu. A budeme mít silnější nástroje i větší infrastrukturu, abychom mohli příště provést takovéto testy způsobem, který bude rigoroznější. To jsem chtěla zdůraznit. My před krizí jsme neměli ty nástroje, které teď přijímáme. A teď ta druhá věc. Téma, eh, jak nyní eh, řešíme některé citlivé věci, jako ten stálý protikrizový mechanismus. Já jsem původně o tom nechtěl mluvit, ale ta otázka byla konkrétní. Musím zareagovat jednomyslně, opakuji jednomyslně. Šéfové vlád a států rozhodli, že požádají o ten stálý protikrizový mechanismus. A já jsem byl jeden z těch, kteří varovali, že je zde riziko, že e, se to musí řádně mm, připravit a komunikovat, ale bylo o tom rozhodnuto. A teď to budeme muset řešit co nejzodpovědnějším způsobem. Proto tady některé komentáře, které jsem slyšel zde v sále, nebyly příliš užitečné. Upřímně řečeno, žijeme stále ve velmi obtížných podmínkách. Myslím, že nyní potřebujeme akci a nikoli slova. Máme zde co dočinění s citlivými finančními trhy. Někdy to může být proroctví, které se samo začne vyplňovat. Takže opravdu není užitečné začít spekulovat o zemích, které jsou případně v situaci rizika. Eh, chceme, aby tyto země začaly implementovat vše, co je nutné pro to, aby dosáhly finanční, ale také rozpočtové stability. A proto já nebudu spekulovat o žádných plánech B. Já a musím říci, že také předseda Van Rompuy děláme eh, svou práci, se vší zodpovědností, hovoříme o tom se členskými státy. A pokud jde o úlohu komise, musím to říct si jednoznačně. Komise, a to většina z vás uznala, byla vždycky hráčem, který přicházel s ambiciózními návrhy. Jsme proto, abychom měli ambiciózní ekonomickou eh, vládu a řízení v Evropě, ale musíme být realisty musíme zajít eh, za to, co chtějí členské státy. Opravdu to není užitečné. Pokud existuje dohoda, a je to dohoda, která už sama o sobě představuje pokrok vůči předchozí situaci, a není možné hovořit o nějakých ideálních řešeních, které se stejně nikdy nesplní. My budeme plnit naši úlohu. Budeme volat po větších ambicích, maximálních ambicích, pokud jde o společný účel, hospodářskou vládu a řízení, stabilitu eurozóny a nejen eurozóny. A chci to říci zcela jasně. Myslím, že to tady ještě nezaznělo dostatečně. Někteří z vás říkají, že problémy jsou pouze v eurozóně, ale to není pravda. Euro není problém. Já jsem přesvědčen o tom, že situace by bývala byla mnohem horší, když bychom neměli euro. Na to někteří z vás občas zapomínají. V některých zemích mimo eurozóny jsou stejné, neli horší problémy se státním dluhem. A jsou to také země, které země, které chtějí si požádat o vstup do Evropské unie. Třeba Island stál před bankrotem a nemá euro, takže euro není příčinou problému. A intelektuálně a politicky je prostě nečestné hovořit o tom, že příčinou problému bylo euro. Takže dnes musíme uznat specifika eurozóny řešit problémy, chtít po všech členských státech závazek na společném řešení problému. Týká se to těch, kteří jsou v eurozóně i těch, kteří jsou mimo. Protože já myslím, že všichni pochopili, že máme společný zájem na společném přístupu k řešení této krize. A to právě uděláme jako komise zodpovědným způsobem. Budeme samozřejmě tlačit na maximální možné ambice, budeme ale fungovat loajálně s tímto parlamentem, budeme spolupracovat tak jako doposud s parlamentem i s radou. A myslím, že to je naše hlavní poselství. V období, kdy trhy jsou velice nervózní, my bychom měli zachovat chladnou hlavu a měli bychom se řídit smyslem pro zodpovědnost samozřejmě také smyslem pro společný evropský cíl. Děkuji vám. Děkuji předsedovi Evropské komise a v neposlední řadě dostane slovo Herman van Rompuy. Pane předsedo, drazí kolegové. Bylo řečeno, že je zde rozdíl mezi analýzou eh, předsedy komise a mou analýzou. Poprvé mě obvinují z toho, že si zpívám píseň Všechno je v pořádku, paní Markýzo, poprvé v mé kariéře. Ale já rozhodně nepodceňuji krizi. Prožíváme těžké chvíle. A jenom když se vytrhnou některá má slova z kontextu, tak to tak vypadá, jinak já jsem velmi opatrný. A já si myslím, že děláme příliš mnoho prohlášení, nafouknutých a vášnivých prohlášení v evropském kontextu. A teď bychom se ale měli naopak uklidnit. Není čas k tomu, abychom znovu říkali a opakovali, jak je ta krize hluboká, to už dost dobře víme. Teď je čas na to, abychom přikročili k činům. Někteří z vás mluvili o tom, že bychom se měli poučit. Jedno francouzské přísloví říká, naše činy nás následují. Drazí kolegové, když jsem převzal tuto funkci, byl pakt stability a růstu, který jsme před několika lety učinili poněkud flexibilnějším a který jsme neuplatňovali. Když jsem převzal své funkce, byla zde Lisabonská smlouva, která počítá s určitými postupy, mezi jiným pokud jde o sankce a o rozhodnutí, která musíme přijmout v okamžiku, kdy má některá země nadměrný schodek. O tom rozhoduje Rada podle Lisabonské smlouvy. Když jsem převzal svou funkci, neměli jsme žádný mechanismus pro krizi. Museli jsme toto všechno vyřešit. Posílíme tedy pakt růstu a stability a zavedeme poprvé systém makroekonomického dohledu. Mohu vás ujistit, kdybychom měli tento mechanismus před několika lety, problémy v určitých zemích eh, by nikdy nenastaly, nikdy by k ním nedošlo. Protože přišli bychom na ty nemovitostní bubliny, objevili bychom problémy konkurenceschopnosti určitých zemí. Teď tento systém zavedeme, je to novinka, je to inovace, plně jsme se poučili z krize. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, změníme ji, chceme to udělat, abychom vytvořili právní základ vůči určitým ústavním soudům, aby se mohly řešit eh, některé krizové věci. To je jediný důvod. Nebudeme riskovat, že znovu zahájíme velkou debatu o institucích, která by nás podle mého názoru v současné chvíli nevedla vůbec nikam. A ještě navíc by nás tato debata oddálila a ubírala by nám energii, kterou musíme věnovat řešení krize. Neexistoval žádný mechanismus k řešení krize, když jsme narazili na problém Řecka, museli jsme si tento mechanismus vytvořit, protože žádný neexistoval. Když jsme připravili ten další mechanismus, 750 miliard z dalšího krizového mechanismu, museli jsme kreativně interpretovat Lisabonskou smlouvu, abychom mohli tento systém vytvořit. To znamená, že se neustále poučujeme. Odnášíme si veškerá možná poučení z krize. A jak říkám, naše činy nás následují. Měli jsme pakt stability, který byl slabý a který nebyl dostatečně uplatňován. Neměli jsme žádný makroekonomický dohled a neexistoval mechanismus k řešení krize. A co naše členské státy? Přijali na sebe svou zodpovědnost? Mnohé z nich ano. Zapojili se do reformních politik, které jdou často proti velkým tendencím veřejného mínění, často přijímají velmi odvážná opatření, a to nejen v zemích, eh, kde existuje napětí, ale také v jiných zemích. Bereme na sebe svou zodpovědnost. Drazí kolegové, nepleťme si nepřítele, protože často mám pocit, eh, že se příliš obracíme na vlády a parlamenty členských států. Ale nepleťme si nepřítele. Pokud dnes někdo hovoří nejen o Irsku, ale také o Portugalsku, tak mi dovolte, abych zde uvedl čísla. Veřejné schodky byly 9,3 v roce 2009, v roce 2010 to bude 7,3 a v roce 2011 4,6. Pokud jde o veřejné zadlužení Portugalska, Úroková sazba je v průměru 3,6 To bylo velmi nízké. Netrpí zde nemovitostní krizí. Není zde žádná bublina, pokud je o ceny nemovitostí. Portugalský finanční sektor není příliš vysoký, pokud jde o srovnání. Banky jsou dobře kapitalizovány, takže nepleťme si nepřítele. Pokud někteří říkají, že se zde šíří nákaza. Není to na základě ekonomického základu, není to založeno na rozumném základě, na racionálním základě. Takže ještě jednou říkám, nepleťme si nepřítele. Ti, kteří volali pro spolupr- po spolupráci mezi institucemi, mohu vás ujistit, že na úrovni předsednictví děláme všechno pro to, abychom pracovali společně. Task Force vytvořila svou zprávu, která byla schválena jejími členy, to znamená s odpovědnými členy Evropské komise a také v jiných oblastech. Pokud jde o stálý krizový mechanismus, pracujeme ruku v ruce a doufám, že znovu se nám podaří najít tohoto ducha pro schválení rozpočtu na rok 2011. je mě opravdu líto, že se nám nepodařilo dospět k dohodě. Pokud jde o spolupráci, dovolil bych si jednu poznámku. Všichni jste poslanci Evropského parlamentu. Patříte do určitých politických rodin. Musím konstatovat, že jsou zde velké rozdíly. Mezi tím, co slyším v Evropské radě, ze strany premiérů ze strany různých politických stran a tím, co slyším zde od europoslanců ze stejné politické rodiny, nemusím, nebo nemohu vám to vyčítat, nemusíte plně souhlasit eh, se svými premiéry z vašich politických stran. I ze své kariéry vím, že často je zde nějaký rozpor v rámci jedné politické strany, ale když hovoříme o spolupráci mezi institucemi, tak jsem velmi náročný a dělám všechno, co mohu. Všechno proto, aby nastala skutečně spolupráce. Ale musím také říci, že je nutno spolupracovat na všech politických úrovních, aby existovala konzistentnější pozice, než existuje dnes. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že je zde politika střídmosti, která ovšem nestačí. A to je přesné, to je pravda. Nicméně politika střídmosti je nezbytná. Kdybychom byli opatrnější na makroekonomické úrovně, úrovni i na úrovni rozpočtu, tak bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Ale je nutné, abychom měli také pozitivní politiku růstu a zaměstnanosti. A jsem rád, že i přes všechny negativní prvky, že hospodářský růst v Evropě po 11 měsících recese se znovu obnovil. A říkal jsem to už v tomto parlamentu i při jiných příležitostech. Krize ve 30. letech také začala finanční krizí a nikdy nebyla vyřešena. K pozitivnímu růstu tentokrát došlo už po 11 měsících od vypuknutí finanční krize. Dnes budeme mít průměrný růst 1,5 v některých zemích, eh, kde nejsou takovéto problémy, bude růst asi v úrovni 2%, v některých zemích dokonce 3 a 3,5%. V průměru pro Evropskou unii se zaměstnanost eh, zrovu zvýší od roku 2011. Samozřejmě, míra nezaměstnanosti je příliš vysoká, ale já jsem rád, že ve srovnání s tím, jaká byla situace před 6 měsíci, Předpokládáme mnohem větší růst zaměstnanosti a také růst je mnohem vyrovnanější, než jsme čekali. Není to založeno pouze na programech na oživení ekonomiky, na vývozu. Je to prostě růst, který je také živen vnitřní poptávkou. A má poslední poznámka. I přes všechny problémy, které prožíváme, určitě v některých zemích, jsem přesvědčen, že zvítězíme.